tratě. A jako další bod je, jsou popravy eh, v Libii a nejdříve dám slovo autorovi, panu kolegovi Tenokovi. Já osobně eh, nemám úplně jasný eh, postoj k trestu smrti, ale Eh, to, co se děje v Libii, to eh, nevzbuzuje vůbec žádný, žádnou důvěru eh, v politický a justiční systém v Libii za diktátora Kadáfiho. Bohužel to, co se děje, je výsměchem toho, že na Radu pro lidská práva OSN byl nedávno zvolen zástupce Libie. Já tedy doufám, že komise bude nadále využívat každé příležitosti a bude nahlas odhalovat naše eh, obavy o lidská práva v Libii. My si ještě pamatujeme na bulharský lékařský personál, který byl nejdříve eh, který byl nejdříve odsouzen k smrti, aby byl potom propuštěn na intervenci manželky francouzského prezidenta. Děkuji. Děkuji vám, pane kolego Tenoku. Jako další pan kolega Rumeva a Jerueda na dvě minuty. Ano, děkuji. Nicméně je třeba uvítat eh, toto usnesení, které se týká 18 poprav, ke kterým došlo v Libii a trest smrti v této zemi, eh, to je něco, kde je třeba intervenovat a my chceme, na, my chceme po Libii, aby uvalila moratorium na trest smrti. My požadujeme transparentnost a chceme statistické údaje. Třeba připomenout, že počet popravených eh, to se neví vlastně. A mezi těmi 18 osobami také jsou osoby, které ani neměly libijskou státní příslušnost. Je třeba uvítat toto usnesení, které klade i otázku uprchlíků. Libyská politika nechrání dostatečně uprchlíky a migranty a je to tedy eh, samozřejmě ale jejich odpovědnost. Eh, a je těžké si představit nějakou spolupráci s Libií, dokud Libie nebude ratifikovat eh, Ženevskou umluvu o upr- ochraně uprchlíků princip refoulement, který je v rozporu s touto úmluvou a e, se základními principy EU a především s chartou základních práv e, a s články 18 a 19, e, takže to je zásadní, na to musíme trvat. Také dovolte, abych doplnil, že nyní vlastně mm, Ehm, bychom to mohli využít eh, jako takovou páku při vyjednávání o rámcové dohodě s Libí. Mohli bychom použít právě tu páku a tlačit na ně, aby ratifikovali Ženevskou umluvu. A já si myslím, že parlament teď má více pravomocí i právo být informován komisí stejně jako rada. My, jsme po, my máme právo být informováni podle eh, článku 218 smlouvy máme právo být informováni o vyjednáváních o mezinárodní smlouvy a my to tvrdě budeme požadovat. Děkuji. Děkuji vám, pane kolega. Jako další paní kolegyně Veržia dvě minuty. Já se omlouvám, že před chvílí jsem mm, byla přesvědčena, že mám dvě minuty a neměla. EU a Libie podepsali minulý týden protokol, takzvaný indikativní národní program pokrývající období 2011-2013, 60 milionů euro na rozvoj lidských zdrojů v sektoru zdravotnictví stejně. Tam bylo vyčleněno, e, byly členěny prostředky na boj proti tajné imigraci a mm, tak, jak tedy to dostali novináři v komuniké. Tento protokol byl podepsán na okraji vyjednávání s Libí a já se omlouvám, Evropská unie e, je směšná teď vůči mezinárodnímu tisku, když takto vyjednává vůči evropskému africkému tisku především. Všichni víme dobře, že Libie to je eh, tranzitní země pro imigranty do Evropy a zde víme, jak je osud těch, kteří utíkají před persekucemi a chudobou a doufají, že se uchýlí do Evropy. Někteří z nich jsou potom uvězňováni a popravováni a jsou mučeni. A co ještě horší, stovka z nich jenom jednoduše byla ponechána uprostřed Sahary v poušti bez potravy a umírali hladem a žízní. A teď, eh, abych odpověděla na otázku jednoho kolegy. Minulý týden pan Fuller odpověděl, nebo byl, když dostal tu otázku, pan Fuller odpověděl, cituji, že pojede na místo samé s kolegou, ministrem vnitra z Libie, uvidí, jak to je, pohovoří si s ním a podle mě to je nemožná odpověď, to nelze tolerovat. Víme, jak pan Kadáfi umí si zahrávat s těmi západními demokraciemi. Naši švýcarští kolegové to vědí velice dobře. Poslední provokace uzavření eh, úřadu UNHCR. A je to právě v rámci toho vyjednávání s nimi. Libie například eh, v teritoriálních zónách Itálie eh, také porušuje právo evropských členských států. Takže kam až tak daleko mohou jít? Pan Baro nám řekl, žádná dohoda o imigraci nebude uzavřena, dokud Libie nebude ratifikovat ženevskou úmluvu. Pane komisaři, můžete nám říci, co to je, co to znamená, jak je to s tím mandátem pro vyjednávání? Děkuji vám, paní kolegyně. A nyní pan kolega Kastl na jednu minutu. Děkuji vám. Léta 2007 a 2008 byla léta, kdy Libie hlasovala proti valnému shromáždění OSN, e, která, které žádala moratorium a na opakované otázky na organizaci pro lidská práva neodpověděla. Proto je důležité, aby bylo nyní oficiálně dokázáno, kdo byl popraven. Každá taková poprava je příliš mnoho, každá další je jedna navíc, která neměla být spáchána. Je to nelidské, je to nepřijatelné. Proto žádáme v naší rezoluci zcela eh, výrazně aby se situace změnila. A chceme také společně pracovat na tom, aby došlo ke, došlo ke změnám. Žádná obskurní čísla, nýbrž otevřenost, pravda. Jsme pro důstojné tresty pro skutečné zločince, ale ne takovým způsobem, jak to dělá tripoliský režim. Děkuji vám, pane kolego Kastlede. A jako poslední z autorů paní kolegyně Šáke na dvě a půl minuty. Děkuji, pane předsedo. Evropská unie má určité hodnoty a podle těchto hodnot také chceme eh, říci, že smrt trestě v Evropské unii je zakázaný. Libie nejenom eh, tento trest nezakázala, ale také jej výrazně eh, provádí. A 30. května popravili 18 osob různých národností podle tedy novin Cerene, což jsou noviny, které jsou v úzkém vztahu s vládou. A mm, podle nich se domníváme, že je to mm, důvěryhodný zdroj informací. Nejvážnější trest, což je trest smrti, se nepoužívá zde pouze v těch nejdůležitějších, v těch nejhorších e, činech, protože se často v Libii používá i e, jako potrestání například svobody projevu nebo mm, porušení svobody projevu. A my tedy chceme eh, chránit eh, všechny osoby. V roce 2003 zrušila Evropská unie sankce a v roce 2007 začala vyjednávání v rámci rámcové dohody. Já doufám, že můžeme spolupracovat s Libí v budoucnu, nicméně pouze za podmínkou toho, že libijská vláda se zaváže k tomu, že bude chránit eh, lidská práva a základní hodnoty pro všechny své občany a také nedávné e, zavření kanceláře Komise OSN pro lidská práva také jak si působí na to, že Libie se ocitá na pokraji, na okraji e, mezinárodního společenství. Když také vezmeme v úvahu stále pošlapávání lidských práv, tak je politování hodné, že Libie také zasedá v Rady OSN pro lidská práva, protože členství v této radě by mělo být eh, pouze pro země, které sami eh, ta práva dodržují, protože jinak by to eh, bylo vlastně ztráta kredibility. To je jako to bylo v případě Iránu Eh, Irán také, Irán také usiluje o eh, místa v mezinárodních společenstvích. Apelujeme na Libii, aby eh, přestala vykonávat trest smrti, aby za, také zajistila spravedlivé soudy a také je důležité, aby si, aby si všechny země uvědomovaly to, že pokud vyhostí občana do Libie, tak tento občan tam může být subjektem nehumánního trestu. Děkuji. Děkuji vám, paní kolegyně. A nyní řečníci zastupující frakce. Jako první paní kolegyně Makové na jednu minutu. Děkuji vám. Já skutečně kritizuji eh, odporné, eh, odporných 18 poprav a volám proto, aby byl trest smrti v Libii zrušen. Těžko se dokumentují tyto případy a brání tomu sama vláda. Nicméně Human Rights Watch eh, vedla rozhovor se jedním eh, eh, vězněm, podle kterého úřady toto provádějí velice rychle na poslední chvíli. Nejvyšší soud v Libii potvrzuje tyto eh, rozsudky, ale v případě intervjuovaného eh, vězně eh, došlo k, na poslední chvíli k prominutí trestu. Podle něj jeden ze tří takto mučených psychicky týraných lidí spáchal sebevraždu. Já eh, naléhám na komisi a na radu, aby toto byla nejvyšší priorita v dialogu s Libií. Děkuji vám, paní kolegyně, a nyní paní kolegyně Kretu na jednu minutu. Eh, trest smrti to je eh, nejtvrdší, nejkrutější sankce a Libie je jedna z mála zemí, které používají popravy, i když je to něco, co je odsouzeno zbytkem světa. Evropská unie by měla eh, tvrdě lpět na zrušení trestu smrti a také zároveň je to naší povinností, abychom zintenzivnili tlak na Libii, eh, tak aby Libie hm, zrušila trest smrti a měli bychom respektovat eh, práva cizinců. Tam nemají právo na tlumočení, nemají právo na uh, to spojit se se svými konzuláty, nemají finanční prostředky, nemají právo se spojit s rodinou. <clears throat> A Také bychom měli vyslat signál libýským orgánům, že by měli respektovat mezinárodní pravidla, eh, mm, pravidla soudního procesu a UNHCR by opět měl zahájit svoji činnost v Libii. Děkuji. Děkuji vám, paní kolegyně. Eh, nyní eh, další jednotliví řečníci, jako první pan kolega Sonik na jednu minutu. V květnu 18 osob bylo popraveno. 200 lidí je ve vězení a někteří z nich čekají na popravu. E, toto číslo by určitě bylo větší, nebo je určitě větší. My nemáme statistiky a navíc e, Livy je dvojí měřítko, dvojí metr na Mm, pokud jde o poskytování statistik eh, OSN, které jsou jiné než eh, realita těch poprav. Článek 6 eh, Paktu občanských a politických práv, jehož je smluvní stranou, tak zavazuje smluvní strany, aby používali trest smrti pouze v případě nejvážnějších zločinů. Nicméně Libie používá trest smrti i třeba v drogových trestných činech a v jiných případech, jako třeba boj za svobodu. Apelujeme tedy na to, aby eh, Evropská unie hm, eh, apelovala na Libii, aby přistoupila k ženevské úmluvě a k dalším lidskoprávním úmluvám. Děkuji, pan, paní Seniši, prosím. Koleżanki koledzy, právo do... Kolegové, kolegyně, právo na život a na ochranu lidské důstojnosti, to je základní právo člověka. Z tohoto důvodu většina zemí zakázala trest smrti nebo zavedla moratorium na trest smrti. Provádění poprav ale znamená, že se vracíme zpět do temného středověku. Popravy v Líbii jsou jasným porušením lidských práv. Uzavření úřadu vysokého představitele OSN a kroky v Líbii, to je skutečně nepřijatelné. Předpokladem pro uzavření dohody s Líbií by mělo být to, že Líbie podepíše odpovídající úmluvy OSN a protokoly týkající se lidských práv. V OSN je, jsou lidská práva základní hodnotou a je třeba zajistit ochranu těchto práv. Děkujeme kolegyni Senešin. Nyní se dostáváme ke Catch the Eye, nejdříve paní Korhola. Frau Kollegin Korhola. Kolegyně Korhola. Arvoisa puhemies. EU käy... Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Probíhají neoficiální vyjednávání eh, s Líbí. Máme také dohodu s Líbí týkající se emigrace. Současná situace je problematická. Líbie totiž neukázala, neprokázala žádné specifické eh, kroky, žádnou ochotu, aby dodržovala ustanovení umluvy OSN. Líbie neposkytuje ochranu uprchlíkům. 18 lidí bylo popraveno a asi 100 lidí čeká na popravu. Někteří z těch lidí, kteří byli odsouzeni, kteří byli popraveni, byli příslušníci jiných zemí. Musíme zajistit, aby Líbie ratifikovala a implementovala a odpovídající ustanovení týkající se uprchlíků. To je zcela zásadní, pokud jde o umluvu o lidských právech. Je nutné koordinovat a kroky Líbie s kroky OSN. Děkuji, děkujeme kolegyni Korhole. A na závěr Catch the Eye předávám slovo kolegovi Preda. Děkuji, pane předsedo. Pro nás Evropany trest smrti je něčím absurdním. Bylo to vyloučeno z naší politické kultury a je, to, co se děje v Libii, je skandální. Tím spíše, že tento trest je používán velmi často. V případě cizinců, kteří nemají s Libii nic společného, informace o nedávné popravě 18 osob, tedy egyptianů, občanů Čadu nebo Nigérie, je o to horší. Práva obžalovaných nejsou respektována během soudu. Není poskytnuta konzulární pomoc a nic z toho se neděje podle mezinárodních norm. Měli bychom o tom jednat příští týden, až v delegaci pro Magreb budeme mít hosta z Libie a měli bychom tyto aspekty zdůrazňovat v našem dialogu s těmito zeměmi. Děkuji. Vielen Dank. Děkujeme kolegovi Preda. Než předám slovo komisaři, chtěl bych říci, že asi polovina kolegů čte své projevy. A mně tady svítí světýlko, aby zpomalili. Kolegové, kteří čtou, by neměli číst rychleji, než myslí. A protože eh, většinou potom čtou rychleji, než jak rychle mohou myslet tlumočníci. Pokud máte napsané své projevy, prosím vás, poskytněte je předem tlumočníkům. Nyní předávám slovo komisaři Dalimu. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci. Komise souhlasí se názory, a které vyjádřili poslanci, pokud jde o usnesení k popravám v 18 lidí v Líbii. Komise e, popírá nebo zamít, odmítá tyto e, popravy, protože takovéto zacházení s lidmi je nelidské. Jedná se o naprosté opovržení lidskou důstojností. Komise je především znepokojena skutečností, že tyto podpravy proběhly několik týdnů potom, co Líbie byla zvolena do Rady OSN pro lidská práva. V tomto kontextu Evropská unie s ohledem na hlavní pokyny, pokud jde o lidská práva, se snaží přimět Líbii, aby dodržovala právní ustanovení a aby zajistila spravedlivý soud. Článek 14 Mezinárodní úmluvy o lidských právech na toto poukazuje. Tento, tato úmluva byla ratifikována Libii. Libie by měla zavést moratorium na popravy. Komise je zavázána, že bude pokračovat v politice angažovanosti s eh, o které se rozhodla Rada. Uzavření rámcové dohody s Líbyí poskytne právní rámec pro pravidelný dialog a spolupráci také v oblasti lidských práv. Vyjednávání o rámcové dohodě postupuje dobře. Sedmé kolo vyjednávání proběhlo minulý týden v Tripoli a komise může říci, že jsme učinili dobrý postup, především pokud jde o politické otázky. Na závěr bych chtěl zdůraznit, že komise si je plně vědoma toho, že některá témata jsou problematická ve vztazích s Líbií. Nicméně, komise je zavázána, se zavazuje, dále podporovat eh, dialog mezi EU a Líbií na základě společné eh, důvěry. Chceme postupovat konstruktivním způsobem. Eh, chceme pracovat na citlivých otázkách, včetně těch, které se zde zmiňují. Líbie chce mít hlubší vztahy s EU. My to považujeme za pozitivní. Komise chce tyto vztahy rozvíjet na základě respektu lidských práv a základních hodnot. Děkuji. Děkuji, pane komisaři, tím pádem končí naše rozprava a začneme hlasovat. Nejdříve budeme hlasovat o šesti návrzích eh, usnesení o Kongu. Předkládám tedy celou, celý text usnesení, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, schváleno. Další bod je hlasování o šesti návrzích usnesení o Nepálu. Máme